postupem i tento seznam bude připojen k zápisu naší schůze. A nyní se dostáváme k našemu pracovnímu plánu a slovo má nejprve Pán Weber. Vážený pane předsedo, dámy a poslankyně, páni kolegové, chtěl bych požádat, abychom v našich diskusích v příštích dnech i hodinách se zaobírali situací v Rumunsku, protože státní zastupitelství šetří eh, vůči prezidentovi Rumunska. Bylo konstatováno a předloženo 16 bodů, které se vyčítají panu prezidentovi a parlamentní um, a politická skupina sociálních demokratů blokuje těchto 16 bodů, i když příslušný místopředseda Evropské komise eh, poukázal na to, že má důvěru v justiční orgány Rumunska. My samozřejmě respektujeme rozhodování justice v Rumunsku, ale domníváme se, že všichni občané očekávají eh, vyjasnění této situace. A k tomu přistupuje, že ministr spravedlnosti v Rumunsku řekl, že všichni všichni ti, kteří jdou na ulici a chtějí demonstrovat, že jim hrozí stíhání a možná i zatýkání. A to je z hlediska naší frakce EPP naprosto nepřijatelné, aby se omezovalo právo na demonstrace. A proto my jako Evropský parlament hovořit o tomto obsahu Domníváme se, že výbor Libe by se tím měl zaobírat a poté celý Evropský parlament by měl diskutovat o usnesení k tomuto tématu. My jako frakce EPP jsme velice zneklidněni. Pan Pitela, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já tedy mám úplně jiné zprávy než tak, jak je přednesl teď pan kolega Weber, alespoň co se týče poslední části jeho sdělení. Ale my, socialisté, naprosto souhlasíme s tím, aby se tato otázka diskutovala ve výboru Libe, a aby se zavedl řádný postup v parlamentu tak, jak se tomu děje i v diskutování o jiných otázkách. Ale je třeba se skutečně soustředit na skutečnosti. Nechceme žádné zkreslování faktu a nechceme, aby docházelo k porušování zásady, která nám všem jako demokratům leží na srdci a sice prezumce neviny. Dámy a pánové, já teď mám různé tady přihlášky ale teď diskutujeme o programu pléna a nikoliv o programu výboru Libe. A proto mm, prostřednictvím mluvčích EPP a socialistů jsem získal dojem, že většina parlamentu se domnívá, že bychom měli požádat výbor Libe, aby se ujal této záležitosti a proto požádám pana kolegu Moraise, aby to dal na program příštího zasedání výboru Libe. Paní Harms. I když tedy jsem slyšela konsensus obou kolegů, Ehm, bylo by to téma, o které bychom také měli hovořit na konferenci předsedů. Myslím si, že to je velice závažné téma, protože přeci tak závažná témata normálně řešíme na konferenci předsedů. Zcela jistě to můžeme dodatečně udělat. Paní Hamsová, ale já jsem tu žádost teď pochopil tak, že jsem byl požádán o to, abych požádal výbor Libe, aby se tímto zaobíral, což jsem učinil, ale zcela jistě se můžeme postarat o to, aby se o tom diskutovalo i ve čtvrtek na konferenci konferenci předsedů. Není to žádný problém. Dobře, také, že než se budete cítit uraženi, tak uděláme obojí. Já to dám ve čtvrtek na program konference předsedu a budeme informovat také výbor Libe. Je to vždycky lepší udělat dvakrát. Ne, další přihlášky k tomuto tématu již nemohu akceptovat. Chcete-li hovořit k jinému tématu? Pane Jorku, chcete hovořit k jinému tématu? na e, inny choć podobny miesiąc temu miał miejsce w O něčem e, jiném, ale je to podobné. Před měsícem jsme měli v Irsku ústavní referendum. Výsledkem e, tohoto referenda je definic, nová definice rodiny. To referendum spochybnilo, vlastně bylo spochybněno tím, jakým způsobem byla vedena ta kampaň také financování této kampaně eh, vyvolávalo určité obavy. Eh, některé organizace, které eh, financuje stát, teď hrozí tím, že budou. Pane Jurku, teď jsme u programu této plenárky. Teď jsme u programu této plenárky. Pakliže chcete říci něco k programu našeho plenárního zasedání musíte říct něco k tomu, protože teď tady nemáme obecnou rozpravu naruszone zostały fundamentalne zasady demokratyczne w tym ale jedná se o naprosto základní demokratické, demokratická pravidla, která byla porušena. Hlavně tedy se jedná o porušení pravidel pro menšiny, která by, které by měly mít stejná pravidla E, jako všichni ostatní e, musí mít garantována pravidla i v irské ústavě. Děkuji mnohokrát. Nemám na dnešní den žádné návrhy na změnu programu, ale na úterý frakce SAD požádala, aby zpráva pana Kofio týkající se akcio práv akcionářů, aby se přesunulo projednávání této zprávy na červenec a místo toho, abychom hovořili o zprávě pana Landsbergisku, eh, Landsbergise ke eh, stavu, vztahu s Ruskem. A teď eh, pan poslanec Gerero Salom to chce odůvodnit. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jedná se tady o zprávu, eh, kterou zpracovává pan Koferaty a jsou tady určité zásadní body, eh, k nímž ještě nedošlo k pevné dohodě. Existuje tady možnost, že dosáhneme této dohody, budeme-li mít trošku více času a budeme-li moci zahájit vyjednávání pana Koferatyho s nejrůznějšími politickými skupinami. A já bych chtěl požádat ve jménu mé politické skupiny, abyste nám dali tento čas abychom posunuli tuto zprávu a její projednávání na plenární zasedání v červenci. Kdo eh, by chtěl hovořit pro tuto žádost, prosím? Pane Prodre, i ομάδα της GUE NGL teorie, ty. Pane, Pane předsedo, skupina GUE je pro odložení na, až na červencovou plenárku, tak abychom eh, mohli věnovat čas diskusi o těchto otázkách, které jsou velice důležité, proto se domnívám, že můžeme chvilku počkat. Kdo chce hovořit proti tomuto návrhu? Nikdo? Eh, v tom případě nechávám hlasovat o návrhu pana Gereda o odsunutí projednávání této zprávy. Kdo je pro? Zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? takže to bylo přijato. Zpráva Koferatyho eh, je tedy posunuta na projednávání na další schůzi a zpráva pana Landsbergy se bude projednávána v úterý dopoledne. A na středu eh, tady máme žádost frakce EFDD, aby eh, zpráva pana Langeho o TTIPu pokračovala i odpoledne. Eh, pan Arnott o to požádal. Uh, uh, ano, pane eh, předsedo, důvod je velice jednoduchý. Eh, v jedné z nejmenších regionů jsem, eh, já jsem byl ehm, kontaktován veřejnosti eh, právě o této, k této zprávě a existují určité složité otázky, které je potřeba zvažovat a je také potřeba o ně hovořit. Já si zkrátka nemyslím, že můžeme eh, TTIP diskutovat pouze tři hodiny. Mnoho lidí požádal o řečnickou dobu. Eh, nejen v naší politické eh, skupině, ale i v jiných skupinách. Takže já si myslím, že bychom skutečně si měli dát možnost prodiskutovat eh, tuto zprávu daleko podrobněji. Děkuji. Kdo hlasuje pro tuto žádost pana Arnoda, pro tento návrh, prosím. Kdo by chtěl hovořit, za to se tady prodnesl. Nikdo? Chce někdo hovořit proti tomuto návrhu? Proti pan Guerrero, prosím. Já nechci hovořit přímo proti, ale to, co bych chtěl, chtěl bych zabránit tomu, jen se klidně smějte, chtěl bych zabránit tomu, aby se nehlasovalo ve středu. Jinak řečeno, pakliže se diskuze prodlouží až do odpoledne, pak by došlo k hlasování ve čtvrtek. Čili já jsem proto i celá politická skupina, bychom klidně měli více času na projednávání, ale to by znamenalo, že bychom tu schůzi měli přeložit na ráno, abychom měli více času. To znamená místo, abychom začali v 9, abychom začali už v 8 ráno. Hatte, wie habe ich dem denn das Wort gegeben? Kann ich... ja, Herr Kollege, ich finde das sehr nett. Dass Pane eh, Kollego, eh, je hezké, že tak hezky spontánně reagujete, ale přece jenom prosím. Děkuji. Tak doufám, že tento mikrofon funguje. My klidně začneme dříve po ránu, abychom to stihli projednat. Dobrá, takže zde je jednota. Chcete začít v 8 hodin místo v 9 hodin. Je někdo proti 8 hodině, nebo respektive chce hovořit někdo proti tomuto návrhu? Tak dobrá, tak nejprve, kdo je? Tedy prosím ten eh, pro návrh pana Gerera, tedy začít dřív. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže myslím, že to je asi přijato. Dobrá, tak začneme už v 8 hodin ve středu, prosím. A tím pádem, dámy a pánové, máme ještě jeden návrh zelených. Je to otázka k ústním zodpovězení na radu, co se týká sportu a lidských práv, včetně eh, evropských her v Baku. Eh, Zelení požadují dohodu s usnesením. Eh, Pro odůvodnění má slovo paní Lunacek. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, Vážení kolegové, za osm dní začnou evropské hry v Baku. Od loňského léta v Azerbajdžánu Eh, je, byl zatčen skoro každý zastánce lidských práv. Na eh, pořadu jednání máme ve středu večer otázku k ústnímu zodpovězení eh, ve středu večer, ale nedohodli jsme se na usnesení. Všechny ostatní velké instituce, které pracují s lidskými právy, jako Rada Evropy, Lidskoprávní komise Rady Evropy, Michel Force, zvláštní zpravodaj pro lidská práva, jejich obránce, nebo Dulia Ojatovič, mm, zástupce OECD pro svobodu médií, všichni tito se písemně vyjádřili v tom smyslu, že ve sportu nelze ignorovat lidská práva. A proto si myslím, že toto plénum, plénum Evropského parlamentu by nemělo, nemůže a nesmí eh, uhýbat této odpovědnosti. Musíme se také písemně vyjádřit k této otázce v rámci usnesení. Potřebujeme vydat jasný signál, abychom zajistili, že lidé jako Leila Yunus, která byla nominantkou a v podstatě na uším seznamu e, eh, laureátů Sacharovovy ceny e, byli propuštěni, aby tyto hry pouze nebyly zástěrkou pro špatnou lidskoprávní situaci. Prosím tedy hlasujte pro toto usnesení. Děkuji vám. Kdo by chtěl podpořit návrh paní Luňáček? Paní Veržiat, prosím. Eh, pane předsedající, eh, My se nacházíme skutečně před pár dny od setkání v Baku a bylo by dobré, abychom z této události udělali eh, vlastně výkladní skříň, ale jasné je, že v Baku je autoritární eh, režim, ale aby se jim ta vitrína podařila, tak prostě se snaží potlačovat lidská brana. Všechny nevládní organizace se staví proti to tématu. Ať už bude naše pozice jakákoliv eh, na ochranu lidských práv, E, a co se týče sportovních událostí pod takovýmto režimem, myslím si, že je důležité, abychom všichni odsoudili v současné době to, co se děje v Azerbajdžánu. Myslím si, že budeme silnější, když to vyjádříme písemně. A proto e, já za GUE NGL se obra- jsme hovořili, projednávali tuto otázku v příslušném výboru a rádi bychom, abyste s námi souhlasili. Kdo by chtěl hovořit proti návrhu paní Lunacek? Pan Marias? Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Zaprvé, chtěl bych zdůraznit, že tato otázka byla přeskoumána v příslušném výboru, který to zamítl. A většina eh, v tomto výboru řekla, že usnesení nebude. A za druhé, co je důležitější, měli jsme příležitost zhruba před dvěma týdny eh, se k tomuto vyjádřit, eh, když jsme o těchto otázkách hovořili a měli jsme možnost také vypořádat se s celou otázkou Azerbajdžánu. I tehdy jsme měli možnost tuto událost definitivně vyřešit, nicméně jsme se rozhodli to neudělat. A za třetí, to je také důležitá věc, za tři týdny proběhne v Radě Evropy rozprava přesně k tomuto tématu, kde opět je příslušný výbor, který se touto záležitostí zabývá. Pokud my budeme předkládat nějaké usnesení zde, bude to věci pouze zamotávat a zamlžovat a Rada Evropy, která je příslušnou organizací, která se tímto má zabývat, nebude mít možnost se tím zabývat s jasnou myslí. Na to je potřeba pamatovat. Samozřejmě Někdo může být proti debatě, ale upřímně řečeno, máme skutečně málo času. Pakliže máme připravit usnesení a prodebatovat ho a umožnit všem frakcím, aby se k tomu vyjádřili, aby debata proběhla ještě teď v červnu, na to zkrátka čas není. Dobrá, děkuji vám. Budeme hlasovat o návrhu paní Lunace. Kdo je pro usnesení, zvedněte ruce, prosím. Kdo je proti? Kdo se zdržel? tak to je zamítnuto. Ale prosím, zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Tak ještě jednou hlasovali všichni. Konec hlasování. Návrh zamítnut. 136 pro, 136 proti. Tja. Tja. Ja. Vielen Dank. Děkuji vám. Tím pádem jsme vyřešili otázku pořadu jednání. Das ist ein Problem, das wir seit vielen Jahren haben, da kann ich jetzt... Äh, ano, toto je problém, který máme již dlouhou řadu let, ale bohužel s tím teď zpětně už nelze nic udělat. Takže, eh, paní Lunacek, ještě chcete hovořit eh, s procesní námitkou nebo k pořadu jednání? Děkuji. Chtěla bych se pouze na něco zeptat. Slyšela jsem, že u někoho z liberálů nefungovalo hlasovací zařízení. A pokud to tak je, já tady nevím, jak hlasovali, ale pokud to tak skutečně bylo, tak by to mělo vzít na vědomí, bez ohledu na to, zda ten člověk hlasoval pro nebo proti. Ale doufám, že by to bylo bývalo bylo pro. Ano, bereme to na vědomí jako vždycky, ale znáte ten problém, že u jmenovitých hlasování, respektive u elektronických kontrol hlasování, eh, máme vždy ten samý problém, někdo tam vrazí kartičku špatně, zařízení nefunguje a tak dále. Já to znám, je mi to líto, ale nemohu dělat nic jiného, než že musím konstatovat, jaký byl výsledek elektronického hlasování. Proto jsem se ptal dvakrát, zda všichni hlasovali. Já vím, že mě za to kritizují, oni chtějí, eh, abych hlasoval rychleji, protože prý čekám na většiny, na ty správné, ale jak říkám, nemůžu s tím nic dělat. Děkuji vám, tím je pořad jednání stanoven. A teď se dostáváme k zprávě pana Siekerského. Míra úpravy přímých pladeb v kalendářním roce 2015. Slovo má pan zpravodaj Sekersky. Prosím, pane kolego.